Die Präsidentin! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, die... Vážení kolegové, vážené kolegyně, opět zahajuji schůzi. Nejdříve bych vám chtěla sdělit, že pan Jorgos Papa Konstantinu s účinkem od dneška 7.10. a byl jmenován členem řecké vlády. A přeji mu všechno nejlepší k jeho nominaci a, a podle článku 7 A bych chtěla říci, stejně tak jako podle článku 4, že tento poslanec od 7.10. tohoto roku eh, bude uvolněn z mandátu. Kromě toho jsem obdržela návrh od konference předsedů na jmenování členů ve zvláštním výboru pro eh, sociální a finanční krizi.